než <clears throat> zahájíme eh, dnešní zasedání, tak bych chtěl připomenout oběti požáru lesních požárů, ke kterým došlo v Portugalsku a ve Španělsku v minulých týdnech. Jak jsem i řekl v úvodu, eh, Evropské rady, tak skutečně to je, který nás velice zneklidňuje, tudíž je třeba se mu věnovat. Tento rok v Evropě více než 740 eh, eh, tisíc hektarů schořelo a více než 100 lidí eh, přišlo o život jenom v Portugalsku za tento rok. Proto jsem přesvědčen, že je nutné a velice naléhavé, abychom vytvořili evropské jednotky civilní ochrany, abychom zjednodušili normy, aby obyvatelstvo skutečně mohlo dostat okamžitou pomoc, pokud ji bude potřebovat. Také bych vás chtěl informovat o rozhodnutí, které jsme přijali společně s předsedou Tuskem a s předsedou Junckerem a to je, že hm, eh, obyvatelům, kteří eh, byli postiženy, tak to eh, hm, tak i dostanou hm, částku, cenu, kterou udělujeme a kterou jsem udělil v pátek v obědu. Symbolicky jsme tak to ukázali, jak jsme jim blízcí, blízcí těmto obyvatelům a rodinám eh, obětí v Portugalsku a ve Španělsku. Také připomínám, a spíše tedy navrhuji, abychom eh, drželi minutu ticha a připomeneme si také i oběti v Irsku. To, byla, to byl uragán Ophelia. Také bych chtěl vás informovat, že zítra před hlasováním eh, proběhne opět minuta ticha na paměť maltské eh, novinářky Dafne Galicia, která byla eh, zavražděna minulý týden při atentátu. Byla barbarsky zabita. A mm, takže zítra si připomeneme tuto smrt, poněvadž zítra zde e, budou ob, rodi, e, příslušníci rodiny, příslušníci této oběti a budou přítomni zde na tribuně zítra. Pozvali jsme je.